perspektivě. A poslední, na poslední řadě eh, byl jsem s stínovým zpravodajem pro tuto zprávu, ale chtěl bych přesto poprosit, aby eh, stanovisko parlamentu, aby si komise to přečetla intenzivně a přesto, že nemáme rozhodovací pravomoci v tomto ohledu, tak eh, bychom chtěli vyjádřit přání parlamentu. Abychom dostali odpověď, která bude mít nějaký obsah a bude se týkat eh, otázek v poslední zprávě o hospodářské soutěže a sice zda nařízení z 2000, roku 2003, které se týká pokud eh, pro eh, oblast monopolu a zejména středně velkých firm. A zdát se má s těmito středně velkými firmami jednat jinak než s velkými firmami. A chtěli bychom zcela jasnou odpověď. A myslím, že práce na těchto zprávách je potom smysluplná, jestliže na konci dostaneme také konstruktivní a efektivní odpověď, mm, aby nešlo pouze k tomu, že budeme popisovat papíry bez eh, nějakého výsledku. A děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane Švábe, paní Styler, za skupinu socialistů. Thank you. It came through in translation as Mrs. Weiler, and I'm not Mrs. No, sorry, Weiler, I'm sorry, Catherine eh, V tom překladu jsem jako paní Weilerová, se jmenuji trošku jinak. Já bych chtěla poděkovat Kristianu eh, Busoji za tu zprávu. Já jsem přišla pozdě, protože jsem byla v hospodářském výboru. Co se týče bodu 5, to se týká toho farmaceutického sektoru, eh, tak to je věc, která nám skutečně dělá starost a myslím si, že je dobře, že to zdůrazňuje ve své zprávě. Myslím si, že je velice důležité, abychom tomu věnovali příslušnou pozornost. Co se týče energetiky, tak i tady v tomto čtvrtém bodě bychom měli se zmínit o právech spotřebitelů. Jestliže například někdo eh, mění poskytovatele energie, tak by eh, to mělo být nějakým způsobem upraveno. To znamená, není to jenom otázka ceny, ale je to eh, také otázka souhlasu s takovouto změnou. Čili já bych chtěla také poděkovat Kristianu za tu práci a velice se těším na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Velice stručně řeknu něco za zelené, nikoliv jako předsedkyně. Já se připoji k vyjádření pana Švába, sice, že chceme požádat komisi, aby nám řekla, jaké e, závěry chtějí vyvodit z této zprávy. Podle mě by to bylo smysluplné doplnění, protože jinak známe praxi, že každý rok předložíme tuto zprávu, která je v podstatě irrelevantní nebo relativně irrelevantní. A chceme tedy eh, položit tyto otázky, podle mě je to smysluplné a jinak podporuji eh, základní body. Zpravodaje, energetika, to je také velice zásadní bod. A um, je tam výrazný koncentrační proces s zaměřením na spotřebitele. To souvisí také s tím, že poskytovatele energií ovládají také sítě a tím pádem mohou velice eh, výrazně určovat, jak bude vypadat politika, jak bude vypadat nabídka. A proto je podle mě důležité, abychom toto téma znovu a znovu přinášeli. To je tedy můj komentář za skupinu zelených a nyní opět hovořím jako předsedkyně. Pan Bílan, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se také chtěl připojit k těm, který, kteří děkovali panu Bušovi za přípravu tohoto návrhu stanoviska. Já jsem velmi rád, že Evropský parlament letos začal pracovat nad zprávou komisi dříve, než v loňském roce, kdy a, jsem já zpracovával stanovisko nad touto zprávou pro tuto zprávu komise. Zjevně máme technický problém. Může se tím někdo prosím zabývat? Není slyšet, není slyšet. Francouzština a Němčina taky má problém. Kde máme problém? Vy nemáte francouzštinu? Aha, tak francouzština není vůbec a Němčina není slyšet. tak teď prý je to lepší. Francouzština je slyšet? dobrá. Mám to ještě zopakovat? Jenom to vyzkoušejme první. Jedna, dva, tři, uvidíme, jestli to funguje. <laughs> ještě polsky pár slov. Můžete začít polsky. Dobrá, tak já jsem vám chtěl ještě jednou já jsem chtěl ještě jednou poděkovat panu Bošojovi za přípravu tohoto stanovisko. Řekl jsem, že jsem také velice rád, že pracujeme na touto zprávou rychleji než v loňském roce, dříve než v loňském roce. Já si totiž uvědomuji, že takovéto stanovisko musí být velmi stručné, máme navíc na něho poměrně málo času a myslím si, že pan Bušovi vypíchl velmi dobře dva faktory, na které se soustředil. Energetika, protože to je první věc. V roce 2009 Evropský parlament a Rada přijali balíček týkající se vnitřního trhu pro energii a dokument komise se k tomu velmi obšírně vyjadřuje. Souhlasím také s tím, že pan Bušoj si správně zvolil jako druhý sektor sektor farmaceutický, ve kterém potřebujeme daleko více konkurence. Chtěl jsem především poděkovat panu Bušovi také za to, že hovořil o otázce evropského patentu, respektive neexistence evropského patentu. Protože to působí velký problém při dokončování vnitřního trhu. Mám ale pocit, že v diskusi se objeví jeden kontroverzní bod a to trojka, tedy kolektivní vymáhání, ale eh, k tomu se vracíme v různých dokumentech a já předložím v této oblasti pozněvací návrh. Děkuji. Salvini? Děkuji, pan Salvini. Dobře, nechcete tedy slovo, tak pan Žura. Madame la présidente, euh, moi également je remercie le rapporteur pour... Také já chci eh, poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Mám dvě nebo tři poznámky. První se týká farmaceutického průmyslu, o kterém jsme již hovořili. Pokud, se, pokud jde o patenty a pozdní vstup na trh generických léčiv, tak samo o sobě to není problémem, protože e, často ta skupina patentů, patentové združení, ne, se nezhoršuje, to spíš problémy je spíše zneužívání. Je tedy třeba bojovat proti eh, je proti zneužívání a proti padělkům spíše než proti združování patentu. A poté je potřeba najít prostředek u členského státu, který by vytvořil pravidla pro všechny členské státy. Znamená, je třeba stávající stav věcí změnit. A poté to je eh, to kolektivní očkodňování, o kterém jsme již hovořili. Hovořil o tom zpravodaj, stínový zpravodaj. A jde o to vědět, zda občané, kteří chtějí využít kolektivní očkodnění, zda to mohou uh, udělat dobrovolně. Je to tedy cesta, kterou chceme jít? To je, je třeba upřesnit charakter tohoto kolektivního očkodňování. Ještě jednou děkuji za práci. A pan Majer a potom dávám slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. E, právo hospodářské soutěže, to je součást tržního hospodářství, zcela zásadní součást právo na hospodářskou soutěž a konkurenci. A my potřebujeme regulační rámec ve všech vztazích, jak sami vůči sobě navzájem, tak v tržním hospodářství. A je to zásadní otázka. A jedna část toho je kartelové právo a druhá část se týká reklamy. A nyní vlastně naším úkolem na vnitřním trhu je, abychom vnitřní trh uvolnili, aby byl svobodný. Ale musí to mít určitý rámec. To víme. Jde o soužití 27 členských států. A moje otázka tedy je, jaký rozsah dáme svobody a jak výrazné bude omezení, co budeme omezovat. A příkladem je například reklama. A sice je zde tedy svoboda, mohu eh, vytvářet reklamu na to, co chci, ale jsou zde také určité hranice. A zpravodaj eh, na to správně poukázal, že dochází ale ke zneužití. Jestliže Ehm, nemůže podnik jednat, jako by byl spotřebitel. Nemůžeme poškozovat nezletilé. A otázkou pro mě je, zda bychom mít o to, o čem diskutujeme v, obrovsk- v Evropském parlamentu, o čem rozhodujeme, tak máme velký sklon eh, k jednotlivým zákonům, jednotlivým předpisům a nemohli bychom eh, být komplexnější Každý, kdo má nějaký nápad, tak eh, přinese pozměňovací návrh a máme tisíc nebo dva tisíce pozměňovacích návrhů a to je podle mě nesmysl. Měli bychom eh, se více zaměřit na ten základ, na zásadní věci. A poté je v pořádku, jestliže zpravodaj řekne, chceme se zabývat otázkou energetiky. Ale nemáme, není dobré, abychom se zaměřili úplně na detaily. Nemůžeme mít tisíc pozměňovacích návrhů, ale měli bychom pracovat jasněji a čistěji a poukázat na to, co je podstatné. Musíme eh, ukázat, že eh, nepředkládáme pouze detailní otázky, ale opravdu, že máme eh, nadhled. A to je tedy můj apel na vás. A otázka svobody vnitřního trhu a s tím související rámec a omezení je třeba zpracovat, to je jasné. My chceme chránit spotřebitele a chceme chránit také podniky, tam je vždy určitý rozpor, ale měli bychom pracovat jasněji a čistěji. A já se domnívám, že um, upravujeme příliš jednotlivosti. Nedává to smysl. Jestliže my chceme na evropské úrovni upravovat detaily pro 20, 27 členských států. Je mnohem smysluplnější pracovat jasněji, je smysluplnější říci, nechceme zneužívání. A to znamená to a to. Ale ne, nedává smysl regulovat opravdu každou jednotlivost. Děkuji. Děkuji, pane Majere. Já tady od komise eh, předám slovo komisi, paní Brooks a eh, generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. Děkuji, paní předsedkyně. Komise eh, vítá eh, návrh tohoto stanoviska, tak jak vypracoval zpravodaj. Myslím si, že velice správným způsobem se věnuje relevantním otázkám, které souvisejí s hospodářskou soutěží a pochopitelně také si vážíme toho, že eh, to dává do vztahu, do kontextu hospodářské eh, soutěže. Myslím si, že je zcela jasné, že ve finančním trhu potřebujeme mít nastavená stejná pravidla, tak jak o tom hovořil pan Almunia na eh, zasedání Ekonu eh, v současné době nejsme v situaci, kdy bychom to mohli úplně odstranit, ale do začátku roku 2012 bychom se chtěli vrátit k těm běžným podnikatelským podmínkám. To souvisí s restrukturalizací a tak dále. Co se týče eh, synergii mezi eh, eh, spotřebitelskou politikou a hospodářskou soutěží, chtěli bychom zdůraznit tři věci. Za prvé, DG hospodářská soutěž se snaží skutečně prosazovat pravidla tak, aby to bylo v zájmu našich spotřebitelů. To je to racionále, které máme. Ehm, snažíme se brát v úvahu právě tu dimenzi spotřebitelskou. Za druhé bychom chtěli zdůraznit společné úsilí eh, komise, tak abychom zajistili koherentní rámec eh, eh, související se s politikou kolektivní odškodňování. Tady ještě na podzim proběhnou veřejné konzultace, čili komise vychází z toho, že by bylo dobré mít nejprve určitý rámec, který by umožnil konzultace v listopadu. Ty konzultace by potom probíhaly až do konce února. Místo předseda Almunia eh, během eh, dne hospodářské soutěže zde v Belgii, že jakmile kolegium přijme určitý rámec, tak potom to bude diferencovat rozdělováno podle jednotlivých odvětví. A sem bude zapadat pochopitelně i hospodářská soutěž, i ochrana spotřebitu a tak dále. Oznámil, že pokud bude tento rámec odsouhlasen, takže potom eh, předloží návrh směrnice o kolektivním očkodňování jednotlivců. Snad by to mělo být hotové v první polovině příštího roku, potom to dostane Evropský parlament. Tato iniciativa by vedla k vytvoření eh, společných standardů, které budou upravovat právě tuto oblast kolektivní očkodnění, eh, kolektivního očkodnění jednotlivců. Členské státy potom eh, tyto běžné standardy budou převádět do svých právních systémů. To je tedy to, z čeho vycházíme. Eh, při eh, diskusích o, těch, o, o tomto kolektivním očkodňování eh, jednotlivců. Jak jsem již řekla, bude k tomu probíhat veřejná konzultace mezi listopadem letošního roku a koncem února příštího roku. Dále komise se domnívá, že všechny aktivity, které s tím souvisejí, budou také zohledněny z hlediska dopadu na hospodářskou soutěž a také z hlediska dopadu na práva spotřebitelů. Co se týče vnitřního trhu pro energetiku, komise si uvědomuje obavy, které zde byly vyjádřeny eh, zpravodajem. pravodajem také eh, si jsme vědomi toho, že eh, některé akce z roku 2009 a 2010 eh, již proběhly v této oblasti. Co se týče farmaceutického průmyslu, tady bychom upozornili opět na snahy komise, které vyplývají z určitého přeskumu situace v tomto odvětví. Dále bychom eh, chtěli poznamenat, eh, že jsme si vědomi eh, podpory zpravodaje upravující patenty, včetně evropský, evropského patentu. Eh, dále eh, pochopitelně také se to týká telekomunikačního eh, sektoru a i tady jsme si vědomi toho, co nám zpravodaj doporučuje. Děkuji, děkuji, teď pan zpravodaj. Velice stručně bych chtěl na to reagovat. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a také všem kolegům, kteří vyjádřili velice pozitivní stanovisko k těm návrhům, které jsem předložil ve svém návrhu stanoviska. Velice velice se těším na pozměňovací návrhy, které by měly zlepšit ten eh, eh, základní text. Souhlasím s panem Švábem, se s paní Sajlorovou, také s vámi, paní předsedkyně, také s panem Bělanem. Eh, souhlasím s tím, co zde řekli. Dále bych chtěl poděkovat Evropské komisi, chtěl bych jim poblahopřát k té iniciativě ehm, zahájit tuto diskusi, která souvisí také s očkodněním. Kromě toho naplně, souhla, naplně souhlasím s tím, že musíme bojovat proti zneužívání eh, generických léků. Kromě toho také souhlasím s tím, že musíme se pokusit zlepšit Eh, způsob kolektivního odškodňování. Eh, čili velice rád i v budoucnosti budu přijímat další návrhy, které zlepší eh, tento text. Děkuji. Chci ještě připomenout termíny 28 října, to je termín pro předložení pozměňovacích návrhů. A tímto uzavíráme tento bod pořadu jednání a přejdeme k dalšímu bodu. A ještě pan Žuve A nyní zpráva od pana Žuvea a předávám slovo zpravodaji. Je prie de m'excuser, je reprenais mes notes concernant la publicité. Tout d'abord... Euh... Dobrá, tak tedy k reklamě. Promiňte, já se jenom vyndám své poznámky. Nejprve dovolte, abych řekl, že toto je eh, zpráva z vlastní iniciativy. Myslím si, že tato zpráva byla velice Ehm, eh, úspěšná. Dostali jsme eh, něco mezi 130 a 140 pozměňovacích návrhů. Eh, paní předsedkyně, já jsem řekl, že bych byl rád, kdyby ta zpráva, která se nazývá dopad reklamy na chování spotřebitelů, byl bych rád, kdybychom se soustředili hlavně na internet, protože reklama na tomto velice běžném komunikačním prostředku Eh, je nějakým způsobem regulována. Já bych se chtěl eh, soustředit právě na tento typ eh, komunikace. V té první části zprávy upozorňuji na výhody reklamy já nechci, aby byla tato zpráva vnímána jako kritika reklamy. Je to věc, která je naprosto zásadní pro úspěšnou ekonomiku. Ale v té druhé části potom <clears throat> odkazuje na všechny ty věci, které zkrátka nefungují tak, jak by měly. Co se týče eh, technologie, tady upozorněme na celou řadu praxí, které je potřeba regulovat. Na druhé straně eh, si myslíme, že bychom měli eh, Eh, důvěřovat eh, reklamním agenturám. Myslím si, že eh, pochopitelně věci se dají zlepšit, ale je třeba konstatovat, že většina těchto reklamních agentur se chová tak, jak má. Já nechci tady eh, dělat nějaký velký traktát ehm, o tom, jak by to mělo vypadat. Chtěl bych se spíše soustředit na ty praktické, efektivní věci a proto eh, máte text před sebou. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům. Naše spolupráce byla mimořádně konstruktivní. Eh, dosáhli jsme celé řady eh, kompromisních pozměňovacích návrhů týkajících se celé řady eh, témat. Pochopitelně i nadále zůstávají některá témata, která jsou mimořádně obtížná jsou to věci, které souvisejí například s navigováním na internetu. Já sám Eh, dávám překlad přístupu Privacy by Design, kdy ta ochrana je v podstatě zajištěna hned u zdroje. Ehm, dále potom je tady ještě jedna věc, která je velice eh, specifická a myslím si, že tady bude poměrně těžké eh, se dobrat shody. To souvisí s ochranou jednotlivých jednotlivých značek um, uh, to opět souvisí s tím, jaký je účel eh, reklamy. Myslím si, že je potřeba se zaměřit na otázku ochrany duševního vlastnictví. Jedna ze silných stránek Evropy je ta, že eh, máme právě tuto oblast dobře upravenou. Další eh, návrh souvisí s alkoholem. Já navrhuji poměrně tvrdé opatření v této oblasti. Já navrhuji, abychom úplně zakázali reklamu na alkohol. s jednou výjimkou pardon, s, s několika eh, výjimkami. Eh, pochopitelně je zřejmé, že se na tom všichni neschodneme, ale já bych byl velice rád, kdybychom omezili reklamu na alkohol, tak aby tuto reklamu mohli používat pouze tzv. profesionálové, to znamená například místní zastupitelstva a turistické agentury. Kromě toho eh, bych byl rád, kdyby eh, byl aplikován zákaz na eh, reklamu na alkohol ze strany jiných subjektů. To je tedy asi všechno, co jsem chtěl říct k tomuto textu. Děkuji a předávám slovo stínovému zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu Juvinovi za předložení pozměňovacích návrhů, které eh, odrážejí požadavky předložené eh, na posledním zasedání výboru IMCO a že ukázal ochotu. Eh, velice to ukazuje na spolupráci, k tomu se již nebudu vracet. Nicméně jsou zde určité body, u kterých se nám nepodařilo je vyřešit. Nepodařilo se nám najít kompromisy. Kromě toho jsou zde pozměňovací návrhy, které jsem předložil ještě s kolegem Váňukem a chtěl bych je předložit e, útvarům parlamentu. Došlo k chybě v italské verzi, na rozdíl od ostatních verzů, například francouzský, tam chybí Eh, u pozměňovacích návrhů číslo 2, 18, 22, 26, 29, 56 a 63. Tam chybí moje jméno. Proto bych poprosil útvory, aby, útvar parlamentu, aby provedl opravu. A aniž bych zacházel do detailů, tak bych chtěl eh, zdůraznit, že je potřeba najít ještě definici. U bodu odůvodnění A, tam je podle nás vhodné formulovat tento bod odůvodnění tak, že reklama může být užitečná pro fungování ekonomiky jako prvek konkurenceschopnosti a inovací, nicméně a může mít pozitivní vliv na výběr, na rozhodování spotřebitele. U bodu odůvodnění E tam došlo ke změní formulace, že reklama, eh, která je cílená, eh, představuje určité nebezpečí pro soukromý život eh, jednotlivců a pokud nejde tedy o, eh, jde tedy o ochranu spotřebitele. Eh, číslo 9, bod odůvodnění, tam jsou určité produkty, jako je tabák, alkohol, léky, hazardní hry, online hry, tak mají své specifika a je potřeba, je potřeba úprava reklamy na internetu. a je třeba vyhnout se zneužívání eh, padělků a závislosti. Odstavec číslo jedna. Není podle mě možné dostatečně hodnotit eh, nekalé postupy a podle nás je na místě uvést, že je zapotřebí mít základní právní rámec, ale maximální harmonizace neumožňuje eh, přizpůsobení se technickému vývoji v oblasti reklamy. A potom ještě další odstavci, číslo 7. Eh, podle nás je nutné zdůraznit, že autoregulamentace nemůže nahradit eh, právní předpisy, zejména pokud je o ochranu osobních údajů. A odstavec 11 podle nás je eh, vhodné ukázat na potřebu osvěty a informačních mm, kampaní. A další odstavec, tam je uvedeno, že témata reklam které se netýkají prevence, není to explicitní, tak to musí být výslovně zakázáno. To jsou tedy ještě otevřené body. A všiml jsem si u zpravodaje, že je zde ochota najít nové kompromisy a my samozřejmě jsme ochotní k této práci a jsme připraveni spolupracovat. Děkuji. Pan Rochefort má slovo jakožto stínový zpravodaj za liberály. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za spoždění. Bohužel jsem eh, zůstal v metru, které se zastavilo mezi dvěma stanicemi dnes ráno. Eh, blahopřeji kolegovi Žuve za zprávu a za odvedenou práci, kterou ukázal a provedli tak, že bylo možné dosáhnout kompromisu. Přestože eh, jsem neslyšel to, co řekl na úvod této zprávy. Ale kolega mi schrnul, o co šlo. Stejně jako zpravodaj se od začátku domnívám, že musíme eh, mm, proskoumat eh, to, co se děje na internetu. V parlamentu často hovoříme o tom, že máme velice rozsáhlé texty, které ve skutečnosti eh, vycházejí z konkrétního problému nebo řady, ale konkrétních problémů. Já vidím Andrease, který se na mě dívá a týká se to právě jeho zprávy. A souhlasím s tím, s většinou částí bodů pana zpravodaje. Myslím si stejně jako zpravodaj, že je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou možná možná zbytečné, protože nejdou směrem najetí rovnováhy mezi eh, ochranou spotřebitele a konkurenceschopností a volným trhem. Nejsem úplně přesvědčen o skutečnosti. Teď nevím, jak bych to vyjádřil. Že například ochrana značek, mm, je to tak jasné. Jsou zde určití operátoři, kteří eh, se zdá, že kupují eh, že kupují značky a že to možná není úplně v pořádku. Dále je zde ochrana duševního vlastnictví. Máme zde průmyslové vlastnictví, máme zde rozvoj a je tedy e, zapotřebí zasáhnout v tomto případě. A poměrně komplexní otázkou je problematika alkoholu. Já myslím, že chápu, že je zde vůle vyhradit určitý prostor pro profesionály. Vím, že je to problém veřejného zdraví a hygieny. Alkohol to není pouze kulturní produkt. A já tedy eh, bych souhlasil s tím původním zněním, že by turistické agentury mohly využít tuto situaci ve svůj prospěch. Eh, myslím, že eh, já sám jsem eh, zvolen v obvodu, který velice propaguje vína. Pocházím z Bordeaux. A myslím, že pro ně bylo, nebo víno z Bordeaux je kapitál, důležitý kapitál tohoto regionu. A proto ty sítě mm, obcí a turistické agentury jsou považovány za eh, profesionály. To je prvé, který je třeba objasnit, zda teda jsou to profesionálové nebo ne. A souhlasím i s řadou pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové z mojí skupiny. Zde, dnes zde nejsou s námi. A chtěl jsem ještě diskutovat s panem Žuvé, aby ho přesvědčil, tak a vysvětlil mu svůj postoj a týká se to jiné zprávy, ale bohužel jsem neměl příležitost s ním diskutovat. Ale mohli bychom eh, to udělat do hlasování. Hlasování komise o tomto textu. Děkuji. Eh, za zelené, paní Tyrin. Eh, Děkuji Děkuji za skvělou práci, pane Živáne. Já myslím, že bylo velmi jednoduché pracovat jako stínová zpravodajka, když ten výchozí text byl tak kvalitní. Mám pocit, že řada pozměňovacích návrhů se ubírá stejným směrem. Budeme muset probrat několik věcí, jako třeba alkohol, ale pro nás jako zelené jsou důležité dvě věci které si asi vyvodíte z našich pozměňovacích návrhů. Za prvé, odkaz ke směrnici o a, neferových a, obchodních praktikách. To by mělo být více nuancováno. Bude těžké zavést plnou harmonizaci. Máme konec konců rozhodnutí Evropského soudního dvoru, které vedly ke snížení ochrany spotřebitelů v některých zemích a to bylo problematické. Je to odkaz, který by se tam měl objevit a který by měl být součástí hodnocení této směrnice ze strany komise. Za druhé, je potřeba diskutovat o tom, co plná harmonizace v takto dynamické oblasti znamená. Jestli to nebude znamenat odebrání flexibility a manevrovacího prostoru pro členské státy, aby zohlednili tento vývoj. Za druhé, diskuse o ochraně soukromí. Tam se asi zhodneme, Co se týče implicitní ochrany soukromí, tak tam souhlasíme a možná bychom mohli text v této oblasti ještě prohloubit a posílit. To byly dvě klíčové otázky pro naši skupinu, ale jinak se domníváme, že se jedná o velmi kvalitní zprávu. Ještě něco k italskému překladu, k italskému tlumočení. To bylo poměrně trvalo trochu déle, než došlo k italskému tlumočení, ale dojde k nápravě. Pan Junge tady není a proto ostatní členové výboru a paní Styler. Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji. Když se podíváme na počet pozměňovacích návrhů, tak uvidíme, jaký zájem vaši zprávu poslanci a poslankyně mají. Já sama jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo více propracovat otázku reklamy pro děti a dětskou reklamu a ochranu práv dětí v této oblasti. A zajímalo by mne, zdali tyto pozněcí návrhy podporujete. Paní Termin hovořila o směrnici o nekalých obchodních praktikách. V původním usnesení se hovořilo o pravidelné novelizaci. Já jsem dokonce chtěla, aby ta novelizace byla každoroční. A zajímalo by mne, jak se stavíte jako zpravodaj k těmto pozněvacím návrhům. Vy jste se zmínilo o alkoholu a o dalších otázkách, ale co děti? Jak posílíme tento aspekt zprávy a jak zajistíme, abychom byli každoročně Informování o vývoji v oblasti směrnice o nekalých praktikách. Děkuji. Slovo má pan Majer. Děkuji. Filip Žová se velice angažoval a popral se s tématem velmi dobře, o tom není pochyb. Otevřenost reklamy to je určitě rozhodující část každodenního života, stejně jako například Facebook. Možná eh, téměř neexistuje nikdo, kdo by nebyl členem Facebooku. A eh, tam eh, opravdu ochrana dat v podstatě neexistuje. Takže nechceme zatracovat reklamu. Co má reklama dělat? Má tedy ovlivnit někoho jiného, kdo se dívá na reklamu nebo ji slyší, tak, aby změnil své kupní chování. To znamená, jde o masivní ovlivňování. To je smysl reklamy a proti tomu podle mě nemůžeme postupovat. Otázkou ale je, kdy již dochází k zneužívání spotřebitele. Podle mě o to jde všechno ostatní, kromě zneužívání, je v pořádku. Ochrana duševního vlastnictví, tam jsou určité předpisy, které jsou velmi masivní. Máme eh, právo značek, není to podle mě zrovna dobré právo, je potřeba jej přepracovat. Máme velké značky Mercedes, Siemens v Německu, v Anglii, ale eh, když jdete do obchodu, koupíte Siemens, eh, reklama dělá s našimi právy, které jsme upravili i na úrovni EU, všechno možné. Mm, jeden postřeh, Filipe. Někteří to již řekli, my bychom opravdu neměli tolik regulovat jednotlivosti. Já jsem zásadně proti tomu abychom, a chci proto, abychom měli eh, jasné zákazy ve všech možných jednotlivých oblastech. Měli bychom to dělat pouze, pokud se jedná o eh, masivní nebezpečí a riziko zdraví trhu. Jinak bychom neměli opravdu upravovat jednotlivosti. Například reklama na alkohol by neměla být eh, tak přísně zakázána, jak je navrhováno. Měli bychom si vždy zvážit, jestli to opravdu chceme, protože naším cílem je svoboda vnitřního trhu. Svoboda vnitřního trhu, to je náš cíl. Existovala celá řada překážek, které jsme překonali a nyní eh, dochází k tomu, že my sami vytváříme překážky. A jsou zde regionální specifika, jak to již kolegové zmínili. A právě měli bychom zachovat určitou subsidiaritu a nechat něco členským zemím a důvěřovat jim, že oni jsou schopni eh, vytvářet rozumné zákony ve svých eh, zemích. Děkuji, Majere. Pan Manders, další řečník. Give compliments. Děkuji. Já jsem chtěl také pochválit váš dokument a souhlasím navíc s řadou předřečníků a předřečnic. Většinou jsem spíše zastáncem dobrovolných programů. Chybí mě tady jedna věc. A to propojení na trestní právo, tak aby to bylo vymahatelné. Pokud někdo z firmy porušuje tyto zákony, tak by to mělo být penalizováno z evropské úrovně. Respektive ta penalizace by měla být stanovena na evropské úrovni, protože my zavádíme spoustu právních úprav, ale ty jsou následně nevymahatelné. Ano, tedy dobrovolným přístupům, ale pokud v legislativě něco zakážeme, tak bych rád, aby to bylo vymahatelné a to včetně možné trestně právní penalizace. Děkuji. Děkuji. Pan McClarkin právě přišel. Chcete slovo? Ke zprávě pana Žuve. A nebo bych měl, bychom měli nejdříve dát slovo zpravodaji? Gut. Dann würde ich erst Herrn Jouvin bitten. Tak prosím pana zpravodaje, aby si vzal slovo. Merci, madame Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o zprávu z vlastního podnětu. A to znamená, že jsme dostali možnost připomenout hlavní principy. A to za prvé, že reklama je potřebná pro naši ekonomiku. Za druhé, že my máme chránit soukromí. Máme chránit zranitelné osoby a to jsou všechno prvky, které nemusí nutně jít jeden proti druhému. A zpráva to ukazuje. Otázka, jestli zacházet do detailu, pane Majere. Já jsem toho názoru, že by se to třeba dalo udělat tak, že bychom navrhli určité detailní prvky, tak abychom ukázali, že se to nedrží pouze jakési deklarační hladiny. Někdy mám pocit, že zprávy z vlastního podnětu jsou eh, tak trochu mm, abstraktní, řekl bych. A možná by bylo dobré, aby eh, se to změnilo, aby byly trošku operativnější. Teď jenom k několika připomínkám kolegů a kolegyň. Co se alkoholu týče, tak souhlasím, že to je složitá otázka, na které se asi nezhodneme. Uvědomuji si, že zde existuje problém v oblasti veřejného zdraví. Dosti těžko se prokazuje, že alkohol je pro naše zdraví dobrý. Před roky eh, vyšla studie z Bordeaux, odborná studie, na základě které se tvrdilo, že víno je dobré pro zdraví. A já jsem si říkal, no to je sice na jednu stranu hezké, ale na druhou stranu nevím, jestli souhlasím s tím, že alkohol je obecně dobrý pro naše zdraví. Ale celé to má ještě i kulturní dimenzi a to jsou všechno věci, které je třeba uvést do souladu. Kdybychom obchodním a turistickým orgánů umožnili tu reklamu, nevím, možná by to bylo možné. Teď, co se týče směrnice o nekalých praktikách, obchodních praktikách. No to je směrnice, která jako taková se dá novelizovat a aktualizovat. Přesně tak byla napsána, tak aby byla schopna reagovat na změny. A z tohoto pohledu je to dobrá směrnice, kterou je potřeba novelizovat. Položíme otázku komisi, nevím, jestli každoroční revize by celý systém nezablokovala, jestli by to nebylo příliš těžkopádné. Třeba by se měla revidovat, až se objeví nové technologie, které si to vyžádají. To by možná byl lepší přístup, ale zeptáme se ještě komise. Teď, co se týče ochrany dětí a zranitelných osob, to také musí ve zprávě figurovat. Chtěl jsem ale, abychom to tam napsali takovým způsobem, že bychom se jenom neopakovali. Já vím, že to je otázka, která nás zajímá všechny. A řada kolega a kolegyň předložilo pozměňovací návrhy k různým částem textu v tomto smyslu. Já si myslím, že by to tam mělo být, ale že by to mělo být soustředěno do jedné kapitoly, že by to nemělo být rozptýleno, protože jinak se rozvolní struktura. Tolik tedy k této diskusi. Děkuji. Bohužel eh, zde není zástupce komise, který by nám mohl odpovědět. Je to škoda. A proto mohu pouze připomenout, že hlasování a eh, této zprávy bude 8. listopadu. A musíme přejít již k dalšímu bodu pořadu. Eh, pane McClarkine, je na řadě vaše zpráva a předávám vám tímto slovo. Thank you, Madam Chairman. Paní McClarkin, děkuji paní předsedkyně. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Sdělení komise o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v Evropské unii poukazuje na potřebu integrovaného přístupu k řadě politických oblastí, které mají řešit sociální nerovnosti v oblasti zdraví. Je to opravdu velmi široká problematika. Nebudeme schopni tedy to jako výbor pojednat v celistvosti. Nicméně můžeme se soustředit alespoň na aspekty vnitřního trhu. Návrhy činnosti komise se týkají třeba snižování a sběru dat, posilování mechanismu pro ověřování takovýchto nerovností v oblasti zdraví, podpora národních orgánů v oblasti vyměňování případu osvědčené praxe a podpora účasti v politické diskusi. a, a odpověď na potřeby těch nejvíce citlivých. Nicméně ve sdělení nemáme žádná konkrétní opatření týkající se ochrany spotřebitele anebo vnitřního trhu. Nicméně si myslíme, že zde existuje určitá oblast, na které je potřeba pracovat, chceme-li dosáhnout snížení nerovnosti v oblasti zdraví v Evropské unii a o tom chci dnes hovořit. Za prvé, přístupnost léčiv a léků je klíčovým faktorem. Cenová politika u léků může vést k tomu, že budou určité nerovnosti k farmaceutické léčbě. Existuje směrnice, ve které máme harmonizovaná opatření, týkající se cenotvorby a proplácení léků. Obecně se tomu říká směrnice o transparentnosti, ale existují i jiné modely cenotvorby, které jsou více založené na trhu a které by mohly být efektivnější. Další otázka. Informace pacientů, farmakovigilance a padělané léky. V této oblasti IMCO předložilo své vlastní zprávy. Domnívám se na jednu stranu, že Členské státy by měly být flexibilní v licencování, ale na druhou stranu musíme mít dobře fungující trh, který podporuje výzkum, vývoj a inovaci především v oblasti zdravotnictví. Za další. Zlepšování výměny a sběru údajů povede k tomu, že budeme mít jasnější představu o těchto nerovnostech a že odhalíme i jejich příčiny. Je potřeba apelovat na členské státy, aby si vyměňovali příklady osvědčené praxe, především co se týče terapeutických výsledků anebo případů špatné zdravotnické praxe. Měli by také spolupracovat s místními orgány, které moc dobře vědí, jaké nerovnosti v oblasti zdraví mají. Z evropské úrovně bychom měli apelovat na zainteresované strany, aby o této problematice diskutovali a můžeme tuto diskusi umožnit. Za třetí, směrnice o přeshraniční zdravotní péči je oblast, ve které můžeme něčeho dosáhnout. Snažíme se zde vytvořit vnitřní trh pro pacienty, ale zároveň se můžeme zabývat také otázkou nerovnosti v oblasti zdraví. I v jednotlivých členských státech vidíme, že podle toho, kde se nacházíte, tak dostáváte velmi často různou úroveň péče. Ve Spojeném království tomu skoro říkáme loterie PSČ. Velmi často lidé ve stejném městě mají přístup k určité terapii podle toho, v jaké spádové oblasti jsou. Členské státy by se měly zabývat těmito nerovnostmi a zabývat se také možností poskytovat zdravotní péči přes hranice. Za čtvrté, stávající nerovnosti. E, tě musíme bojovat širší politikou, nejenom politikou veřejného zdraví. Náš výbor ukázal, že je schopen se zabývat touto oblastkou legislativně, třeba ochranou spotřebitelů, bezpečností produktů, reklamou a podobně. Klasifikační tabulka eh, spotřebitelů je také v této oblasti důležitá. Přípravné akce v oblasti sportu také mohou snížit nerovnosti v oblasti zdraví. To jsou všechno oblasti, které bychom měli do tohoto stanoviska zapracovat. V neposlední řadě můžeme bojovat s těmito nerovnostmi tím, že posílíme mechanismus vzájemného uznávání profesních kvalifikací. A já se domnívám, že to má dva důležité aspekty. První je monitorování kompetenci a odpovědnosti za lékařskou praxi, jestli takovýto systém by měl být vytvořen přeshraničně a jestli by se neměly mezi jednotlivými orgány eh, podporovat výměny informací v této oblasti. Musíme se zabývat nerovnostmi kvalifikací zdravotnických pracovníků a tím, jestli to má dopad na eh, jaksi kompetence zdravotnického personálu. Za další, komise se zabývá tím, jestli by neměla využít informační systém vnitřního trhu a jestli by neměl být vytvořen podobný systém jako u směrnice o službách i v oblasti zdravotnictví, v oblasti časného varování. Další otázka je, jestli profesní vzdělávání by nemělo být více začleněno do systému vzájemného uznávání kvalifikací. To jsou věci, kterými se musíme zabývat. Protože profesní kvalifikace by měly být opravdu ve středoboru našeho stanoviska. Nerovnosti v oblasti zdraví velmi zatěžují členské státy a jejich systémy zdravotnictví. Podle zprávy, která na začátku tohoto roku vyšla ve Spojeném království, v naší zemi tato oblast nás stojí 60 milionů při snížení produktivity a dalších platbách sociálních platbách, které je potřeba poskytovat kvůli tomuto. To je potřeba zmínit, protože předpokládám, že to platí i pro jiné členské státy. Berme prosím na mysli, že chceme-li snižovat takovéto nerovnosti, tak to neznamená, že musíme mít zvláštní zdravotnický program. Že je potřeba konat ve všech oblastech života a společnosti. A doufám, že se tohoto budeme držet. Otevřená Otevřené a konkurenceschopné trhy podporují inovace do výzkumu, vývoje a inovací ve zdravotnictví a to může pomoci najít efektivní zdravotnické systémy a pomoci členským státům nacházet nová řešení. Děkuji tedy za pozornost a táži se, jestli stínoví zpravodajové a komise mají nějaké otázky. Děkuji paní McClarkin a slovo má paní Bastis za EPP. Eh, děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně. Také bych chtěl poděkovat paní McClarkin eh, za tu velice jasnou eh, prezentaci. Děkuji vám za ní. Chtěl bych pouze říci, že sdělení komise vytváří velice objektivní rámec ve kterém zcela jasně se poukazuje právě na ty nerovnosti eh, v evropském zdravotnictví. Hovoří se zde o těch velice závažných eh, nerovnostech, které souvisejí s některými socioekonomickými faktory a to v celé Evropské unii. Kromě toho se zde i eh, zdůrazňují tyto eh, nerovnosti pomocí tří konkrétních příkladů. Za prvé je to úmrtnost dětí mladších jednoho roku, protože i v Evropské unii existují oblasti, kde tato úmrtnost je pětkrát vyšší než v jiných částech Evropské unie. Kromě toho, eh, Eh, mezi jednotlivými oblastmi existuje eh, rozdíl až eh, o 14 let, co se týče délky života u mužů a tak dále. Čili to jsou všechno příklady, které ukazují na to, že existuje určitý rámec ze strany Komise pro řešení těchto věcí a myslím si, že Evropská unie na tyto věci musí reagovat. Eh, jak víte, eh, měla by vzniknout zpráva k této věci. Komise se eh, bude věnovat těmto otázkám. Spravodajkou je Edith Estrela. Naše zpravodajka se zmínila o celé řadě věcí, které pro ní představují zdroj obav a které souvisejí s nerovností Eh, poskytované zdravotní péče. Je třeba také zdůraznit, že v této oblasti se věnujeme i otázkám, eh, jak to vypadá v jednotlivých státech, a to i na úrovni regionální a lokální. Je potřeba, abychom eh, dosáhli toho, že i občané sami budou schopni se postarat o Eh, svá práva. Je potřeba se soustředit také na ty ohrožené skupiny ve naší společnosti, ať už jsou to lidé chudí, nezaměstnaní, lidé s postižením, děti eh, a tak dále. Myslím si, že E, v současné době je e, ekonomická finanční krize v Evropě všude a ovlivňuje e, tuto situaci. Kromě toho pochopitelně ji ovlivňuje i vysoká míra nezaměstnanosti. Kromě toho je třeba si uvědomit, že jsme v jakési paradoxní situaci, kdy Eh, nám jde hlavně o snížení eh, eh, nákladů a o střídmost, tak abychom snížili veřejné výdaje ve členských státech a abychom vyřešili problémy související s deficitem rozpočtu. Je zřejmé, že logické dopady ehm, takovýchto akcí se mohou projevit i tím, že výdaje na zdravotnictví se budou snižovat což může ve svém důsledku eh, ovlivnit i množství zdrojů, které budou k dispozici v jednotlivých členských státech při řešení eh, těchto otázek souvisejících se zdravotnictvím. Myslím si, že to je věc, kterou je potřeba mít na paměti, až budeme navrhovat eh, tuto zprávu. Um, tak jak eh, ji připravila Edith Strel. Děkuji. Die nächste Rednerin ist Madame Vergnon für die Sozialisten, bitte. Merci, Madame la Présidente. Je... Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda poděkovala eh, zpravodajcem, která vlastně eh, zdůrazňuje věc, kterou je potřeba eh, také dát na vědomí evropským občanům. Eh, v této zprávě se zdůrazňují všechny ty nerovnosti, které existují ve zdravotnictví. Tyto nerovnosti byly jasně popsány, kromě toho byly popsány i ty nejrůznější ehm, ohrožené e, e, skupiny. Přesto se domnívám, že tyto nerovnosti nemusí být brány za samozřejmost. Pochopitelně, že existují obrovské ekonomické problémy, které mají dopady na veškerou naši politiku. A myslím si, že v oblasti vnitřního trhu je potřeba zdůrazňovat, že i když ekonomická situace je velice obtížná a souvisí také eh, se soudržností teritoriální i sociální, ale přesto to nemůže být pro nás důvodem eh, nějakým způsobem ovlivňovat zdravotnictví. Možná, že naše zdravotnictví je eh, drahé, ale přesto je mimořádně důležité. Proto si myslím, že nové politiky jsme si vědomi toho, že ty nerovnosti jsou různé, závisejí na území, kde k ním dochází, eh, jsou rozdíly mezi městy a venkovskými oblastmi a právě ve městských oblastech musíme se věnovat těm eh, citlivým otázkám, jako jsou například eh, komunity uprchlíků, bezdomovců a podobně. To jsou věci, které představují eh, konkrétní eh, zdravotnické problémy. Kromě toho je potřeba se soustředit také na další dvě skupiny, to znamená na ty mladé lidi, kteří nemají zaměstnání a kteří nakonec se v důsledku toho mohou chovat velice rizikovým způsobem. Mám tím na mysli například eh, alkoholismus, což je problém, který se týká celé řady členských zemí. Kromě toho je tady na druhé straně ta stárnoucí společnost, která znamená, že Ehm, e, společnost je o to e, křehčí, abych to tak e, řekl. Myslím si, že je potřeba se zaměřit tedy i na jiné politiky, například na politiky související s právem na zaměstnání a dalšími právy souvisejícími s trhem práce. Ale na druhé straně musíme se postarat i o to, že budeme mít dostatečné prostředky pro výzkum a vývoj, který nám také pomůže odstranit tyto nerovnosti, které existují ve zdravotnictví. Jednu věc, kterou mám v této souvislosti na paměti, je to, že eh, definice zdraví, eh, kterou připravila Světová zdravotnická organizace, souvisí eh, s dobrými do, zdravotními podmínkami nebo dobrým zdravotním stavem, a to nejen fyzickým, ale i duševním. A to já bych byla ráda, kdyby se v této zprávě také zdůraznilo. Pochopitelně, že to Eh, není věc eh, eh, našeho výboru, to souvisí s daleko širším působením, například ve školách a tak dále. Přesto si myslím, že náš výbor a k tomu se ještě vrátíme dnes odpoledne, eh, může se postarat o to, aby se zlepšily profesní kvalifikace všech eh, lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, kteří mají zajištěnou volnost pohybu. Je potřeba se postarat o to, aby eh, nedocházelo k úbytku počtu lékařů ve venkovských oblastech. A já si myslím, že právě tady nás čeká ještě hodně práce. Děkuji. Paní Pavanová za liberály. A pan Buzo, nevím, kdo z nich bude hovořit. Děkuji. Eh, je pravda, že také paní Provanová je eh, stínovou spravodajskou, ale budu to já, kdo se k tomu vyjádří. Chtěl bych, chtěl bych nejprve poděkovat paní McClarkinové za ty myšlenky, se kterými nás seznámila, také bych jí chtěl poděkovat za ten velice komplexní přístup k této otázce. Podíváme-li se na různé systémy v různých zemích, tak eh, okamžitě zjistíme, že ty systémy jsou velice odlišné, jejich vývoj je velice odlišný, také jejich rozpočet je mimořádně odlišný. Eh, což se projevuje hlavně v některých členských státech a také v různých státech se aplikují různé pravidla. Myslím si, že eh, eh, Tyto věci podle smlouvy jsou v rukou vnitrostátních orgánů a my jako instituce se obávám, že nemůžeme mnoho udělat. Ale na druhé straně můžeme do, se zamyslet na některými právě věcmi, které by mohly odstranit tyto nerovnosti. Mohli bychom mít eh, jednak společnou strategii v boji proti některým eh, chorobám. Dále si eh, můžeme vyměňovat optimální praxe mezi členskými státy a také Evropský parlament. Evropská komise by se mohla obracet na členské státy s žádostí, aby se řídili právě těmito osvědčenými praxi. Jestliže hovoříme o ochraně spotřebitelů, Eh, tak i ani tato oblast není upravena stejně ve všech členských státech. I tady vidíme eh, nerovnosti. A proto si myslím, že je naší povinností vypracovat eh, určité evropské standardy, které by řešily právě špatnou praxi v nejrůznějších nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Eh, také pacienti by měli mít možnost se k těmto věcem vyjadřovat. Dále potom, a to souvisí se směrnicí o přeshraniční zdravotní péči, což umožňuje, aby evropští občané eh, eh, měli zajištěnou zdravotní péči kdekoliv v Evropské unii a i tato směrnice by mohla být použita k tomu, abychom eh, odstranili tyto nerovnosti. Já doufám, že ve výboru pro eh, životní prostředí, eh, až se o tom bude hlasovat, toto bude bráno v potaz. Za zelené jsem stínovým zpravodajem já, budu stručná. Také chci poděkovat zpravodajce za její návrhy a také stínovým zpravodajům za důležité postřehy. Podle mne ta diskuze byla plodná. A mojí žádostí je to, abychom se samozřejmě opírali o ty věci, které patří do této zprávy. Protože některé věci se um, objevují v jiných, nebo jsou upraveny v jiných oblastech. Takže aby nedocházelo k duplicitám, měli bychom se soustředit na to, co můžeme upravit v této zprávě. Pro mě ta důležitá hesla eh, byla osvěta, informační kampaně a to jsou témata, která bychom měli upravit v této zprávě. A to jsou pouze tedy stručné postřehy mě jako stínové zpravodajky. A poté jako předsedkyni eh, dám panu Diongovi slovo jako GUE a vidím, že se nehlásí o slovo. Pan Salvini tady také není, takže můžeme přejít dalším členům. Paní Šaltebos jako další má slovo. Øh, øh, øh, Děkuji zpravodajce za vynikající prezentaci. Já souhlasím s tím, že musíme bojovat a udělat více v této oblasti. Musíme například pracovat na schromažďování dat a na výměně dat, abychom skutečně věděli, co se odehrává v jednotlivých členských státech. Ale je zde jedna zásadní věc, která nebyla zmíněna. A sice je zásadní pro to, abychom mohli dosáhnout rovných podmínek ve zdravotnictví, je vzdělání. Čím lépe budou naše lékaři vzdělání a zdravotní personál, tím eh, snažší bude odstranit nerovnosti v oblasti zdraví. Musíme se tedy zaměřit na dlouhodobý horizont. A Evropané stále, musíme stále více přesvědčit eh, Evropany, aby eh, si zvolili toto vzdělání. Samozřejmě jsou zde opatření, která jsou důležitá z krátkodobého hlediska, jako je eh, výměna osvědčených postupů, koordinace na úrovni EU, výměna informací a tak dále, ale jsou zde také opatření, která jsou vhodná pro dlouhodobé období protože i jednotlivý občan musí být lépe informován o všech problémech zdravotnictví. Paní Styler? Děkuji, děkuji i paní předsedkyně, děkuji také eh, paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Eh, myslím si, že to, co právě řekla Kristol, je přesně eh, uhozených hřebíček na hlavičku, kdy se zmiňuje o tom, jaké jsou vlastně příčiny těchto nerovností. Tyto nerovnosti existují mezi jednotlivými lidmi a myslím si, že je potřeba se věnovat právě této otázce. To, co řekla Kristl o chudobě, to je naprosto zásadní. Toto je Evropský rok boje proti chudobě, takže já si myslím, že to je věc, která znamená, že tyto věci bychom měli diskutovat právě teď. Je to věc, která je velice přesně načasovaná která přichází přesně v té době, kdy má. Jestliže eh, hovoříme o všech těch ehm, snižování eh, nákladů, a to nejen u mě ve Velké Británii, a u nás u Velké Británii, ale v celé Evropské unii, tak eh, to přece eh, nemůže znamenat, aby se snížila zdravotní péče. Jestliže se podíváme na zdravotnictví na celé Evropské unii, tak eh, tyto diskuse by měly znamenat vlastně přidanou hodnotu. Měli bychom být schopni si vyměňovat ty optimální praxe. Například ve Skotsku my máme komplexní zákaz kouření na veřejných prostorách a v důsledku toho došlo k 18% snížení počtu dětí, které eh, jsou hospitalizovány kvůli astmatu. Čili tato jedno konkrétní opatření skutečně může také odstranit některé ty nerovnosti, a to nejen eh, u dětí, ale obecně vzato. Eh, chtěla bych se zmínit o dalších věcech. Ta první se týká informace, informací pro pacienty. Uh, já si myslím, že eh, musíme velice jasně říci, co tím myslíme. To například souvisí s reklamou na eh, farmaceutické prostředky. Tady musíme být velice eh, opatrní, protože ty informace, které dostávají pacienti, musí být nezávislé informace. Nemůže to být pouze ta propaganda jednotlivých farmaceutických společností. Takže já si myslím, že zde musíme být velice, velice opatrní. Za druhé, Eh, mně se líbí to, co se zaznělo o angažovanosti nejrůznějších zainteresovaných eh, stran. To eh, je velice dobré. Já vím, že celá řada skupin se věnují otázce konkrétních chorob například a tak dále, čili já si myslím, že by bylo docela dobré, vy jste říkali, že parlament se hraje významnou roli, ale já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom to koordinovali lepším způsobem. Někdo se hovořil o prevenci, myslím si, že paní předsedkyně se zmínila o prevenci a také paní Benetová o tom hovořila. Myslím si, že prevence je naprosto zásadní při řešení této otázky nerovnosti. To souvisí také s výzkumem. Já jsem se například zamyslela nad problémem eh, chronické eh, plicní choroby. Jestliže eh, eh, skutečně se nám podaří pacienty, kteří eh, trpí touto chorobou, ehm, diagnostikovat včas, ehm, tak tady je potřeba si uvědomit, že miliony lidí nechodí do práce v důsledku tohoto onemocnění a přitom velice často v této oblasti vůbec nefunguje prevence. Tito lidé Eh, zkrátka touto nemocí ochoří, aniž by bylo eh, bráno v úvahu, co se mohlo udělat pro to, aby vůbec došlo k vývoji této nemoci. Čili já si myslím, že těch otázek, které je třeba řešit, je řada. Děkuji paní Styler, já předám slovo mm, komisi, panu Priceovi. Jinak zde nevidím nikoho z mm, poslanců. Prosím, pane Prajsi, máte slovo. Uh, um, děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také Eh, výboru IMCO a také celému Evropskému parlamentu za to, že projevil tak eh, velký zájem o toto sdělení eh, komise, které se zabývá nerovnostmi v oblasti zdravotnictví. Velice si vážím toho, co řekla paní zpravodajka a také si vážím všech těch ostatních, kteří přispěli do této diskuse. Jsem zde společně se svým kolegou z DG zaměstnanost, což jenom dokazuje, že vlastně naše dvě generální generální ředitelství se věnují této otázce a jak různí řečníci eh, řekli, ukazuje to eh, na důležitost integrovaného přístupu na celé, v celé Evropské unii a také na úrovni nejrůznějších politik. Eh, což je eh, absolutně zásadní pro řešení tohoto problému. Jak celá řada ehm, eh, řečníků se řekla, ono nejde pouze o ty konkrétní příklady, například rozdíl 14 let v délce života, u dětská umrtnost a tak dále, ale ono také se to projevuje rozdíly například v délce vzdělání. V některých, v některých státech je potřeba studovat 10 let Eh, medicínu. A také co se týče těch ohrožených skupin, tak eh, tam ty rozdíly eh, jsou také obrovské. Některé ty příčiny jsou příčiny, které můžeme odstranit. Je potřeba přitom mít na paměti, že existují aspekty socioekonomické, Eh, je potřeba potvrzovat větší územní soudržnost a také sociální eh, soudržnost, tak abychom snížili chudobu, tak abychom mohli bojovat proti, eh, proti vyčlenování. To ale souvisí také například s chováním, které souvisí potom s kvalitou zdraví, což také je často ovlivněné sociální a ekonomickou situací, tím mám na mysli například kouření, hlavně alkoholismus a tak dále. Ano, komise eh, má určitou roli eh, v této věci, ale myslím si, že zatím eh, se o tom nehovoří jako o nějakém klíčovém úkolu, protože zřejmě to není to, co je považováno za nejdůležitější úlohu. Ale to neznamená, že by vnitřní trh a politiky související s ochranou spotřebitelů nebyly důležité ve vztahu při, eh, k řešení eh, těchto eh, politik, které souvisejí přímo se zdravotní politikou. Zde se o tom hovořilo ostatně, souvisí to s ochranou spotřebitelů a v tom obecnějším slova smyslu to souvisí také například s úrazy, které představují nejčastější důvod úmrtí mladistvých E, to souvisí například také s dopravní situací. A myslím si, že jsou to věci, které často souvisejí také s tím, jakým způsobem se e, dostávají některé produkty na trh a podobně. A myslím si, že právě ochrana těch ohrožených skupin je věc, kterou musíme mít vždy na paměti. Dobře fungující vnitřní trh pochopitelně je naprosto zásadní pro řešení těchto otázek nerovnosti v oblasti zdravotnictví. Je to také věc, která může odstranit rozdíly v hospodářské situaci jednotlivých členských států. Co se týče dalších otázek, které souvisejí se systémy zdravotní péče, Existuje eh, řada věcí, které je potřeba eh, řešit. Eh, to souvisí například s cenou politikou farmaceutických eh, firm, souvisí to také s kvalifikacemi eh, ve zdravotnictví, souvisí to s pohybem eh, zdravotnického personálu, včetně lékařů, souvisí to také s dalšími věcmi a jde o to, aby všechny členské státy i jednotlivé části jednotlivých členských států byly schopny Eh, mít k dispozici skutečně vysoce kvalifikovaný zdravotnický personál. Pochopitelně existují velké rozdíly v těch zdrojích, které mají členské státy k dispozici, ale i tuto situaci je třeba řešit. My eh, velice rádi budeme spolupracovat jak s vámi, tak s jednotlivými členskými státy, které mají dostatečnou zodpovědnost a které Eh, zajišťují jednak řízení, tak i poskytování zdravotní eh, péče. Eh, rádi bychom také spolupracovali s jednotlivými regiony, které také poskytují zdravotní péči. Teď bych, pokud je to v pořádku, předal slovo svému kolegovi, který bude hovořit o výboru sociální ochrany a to je výbor, který se zabývá hlavně zajištěním přístupu eh, k zdravotnické péči. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za to, že zde mohu také promluvit. Chtěl bych pouze eh, dodat něco k tomu, co řekl můj kolega pan Price. Je pravda, že výbor pro sociální ochranu se věnuje této otázce. Eh, a Eh, právě v tomto výboru eh, se zaměřujeme na nejrůznější možnosti spolupráce eh, jak s, evropskými institucemi, tak s jednotlivými členskými státy, protože v zásadě jsou to právě členské státy, které mají na starosti implementaci všech těchto opatření. 18. května vydala, komunik- vydala komise sdělení a v tomto sdělení se hovoří o tom, o čem hovořili ostatně i poslanci zde, a sice hovoří se zde o těch ohrožených skupinách lidí, kteří trpí těmito nerovnostmi ve zdravotnictví. Existují nerovnosti mezi jednotlivými členskými státy, ale pochopitelně existují nerovnosti i v rámci jednotlivých členských států. A to jsou nerovnosti, kterým se musíme také věnovat. Eh, ještě je tady jeden eh, konkrétnější problém a to je problém, eh, na který upozorňuje akademický výzkum. Eh, to je ten výzkum, o kterém zde se ostatně také hovořilo, a to jsou ty ohrožené eh, části společnosti. Eh, tyto skupiny, tyto ohrožené skupiny jsou právě ty skupiny, kterým je potřeba věnovat pozornost. Je potřeba zajistit, aby měli zajištěný přístup ke zdravotní péči. Od roku 2006 je to věc, na kterou jsem E, ostatně zaměřujeme, snažíme se zlepšit přístup a také kvalitu e, poskytované zdravotní péče. E, kromě toho se soustředíme také na otázku finanční udržitelnosti těch zdravotních systémů. Komisem má v úmyslu zlepšit zdravotní systém a konkrétně výbor pro sociální ochranu udělá všechno pro to, aby všechny ty, eh, všechna ta opatření byla implementována a aby vedla eh, ke zlepšení přístupu ke zdravotní péče. péči. Takže 18. Eh, května padlo to oficiální rozhodnutí v této věci. Další otázka, o které zde se hovořilo, je výměna informací a údajů. Je jasné, že v těch následných akcích, o kterých hovoří toto sdělení, právě otázka výměny a sběru dat, což se týká hlavně dat eh, týkajících se sociálních a ekonomických otázek. Právě tato otázka byla pro nás prioritní. Pokusili jsme se definovat určité, určité indikátory, které, byly potom kompetentními, které budou kompetentními orgány schváleny a společně s Eurostatem budou využívány při uh, Eh, formulování správné politiky. Eh, věnujeme se této otázce eh, sběru dat a metodologie, které s tím souvisí. Pan Price již hovořil o tom, že se snažíme Eh, vyvinout strategický přístup eh, také k vytváření politik, eh, tak aby všechny tyto politiky obsahovaly tento element stejného rovného přístupu všech občanů ke zdravotní péči. Spolupracujeme s celou řadou klinik v celé Evropě. Je potřeba tuto spolupráci vnímat jako dlouhodobou tak aby všichni jednotliví občané měli právo zajištěné. Já přidám slovo eh, zpravodajce McClarkinové a poprosila bych ji, aby eh, se držela i časového plánu pořadu jednání také. Děkuji stínovým zpravodajům, všem poslancům, poslankyním i zástupcům komise za připomínky. Děkuji za to, že jste řekli, že to bylo velmi komplexní. Já jsem dnes chtěla hovořit daleko zevrubněji, protože čím více nahledněte do této oblasti, tak tím více uvidíte, jak je to důležité pro nás, pro všechny i pro evropské občany. Zdravotnictví a vzdělávání. Já jsem se opravdu musela držet eh, na úzdě, abych se soustředila na aspekty vnitřního trhu. Když jsem hovořila o příčinách tohoto, stanovis, tohoto jevu, tak jsem se opravdu omezila pouze na vnitřní trh. Během diskuse zaznělo několik bodů a i další body já chci, aby byly zahrnuty do stanoviska výboru pro životní prostředí. Sociální a hospodářské faktory a hospodářské indikátory musí být uvedeny jasně, protože mají dopad na nerovnosti v oblasti zdravotnictví. To je potřeba mít na mysli. Výzkum je důležitý, musíme spolupracovat s trhem, postarat se o to, aby se investovalo do výzkumu. Ne, že by se tady neinvestovalo. A je potřeba zajistit, aby Evropa opravdu byla na prvním místě, co se týče výzkumu a vývoje ve farmaceutickém průmyslu, ale je to v pravomoci členských států. Podívejme se na to, čeho jsme dosáhli Podívejme se také na možnosti využívání těchto dat, proto aby vznikaly nové myšlenky. My jsme dnes o výměně osvědčených postupů hodně hovořili. Je potřeba zdůraznit roli výboru IMCO v této oblasti. Myslím si, že máme opravdu hodně podnětů, které můžeme předložit a už jsme předložili. Co se harmonogramu týče, tak nevím přesně, kdy dostanete překlad této zprávy, ale 7. prosince je termín na pozměvací návrhy. Předpokládám tedy, že to předložím 10. listopadu během týdne byste potom měli dostat překlad. S tím, že návrh zprávy bude diskutován 13. listopadu A 7. prosince jsme tedy měli termín na pozněcí návrhy, že ano. S tím, že hlasovat se bude 10. ledna spolu s rozpravou. Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Dalším bodem je obchod, sledování odvětví obchodu a předávám slovo zpravodajce paní Korace Bild. Uh, Děkuji. 29.9. jsme měli poslední schůzi, na které komise předložila komplexní analýzu maloobchodního sektoru. Byla to určitá inventura problémů, na které narazili během diskusí se zainteresovanými stranami. My jsme se těmito otázkami zabývali později, týkalo se to třeba nekalých praktik, transparentnost cenotvorby, přístupnost obchodu pro spotřebitele, trvalá udržitelnost, ekologický dopad a jiné aspekty vnitřního trhu. Zhodli jsme se na tom, že bude potřeba tuto zprávu více zacílit a soustředit se na prioritní oblasti, protože konec konců ta zpráva bude mít čtyři stránky a komise už se k tomu dále vyjadřovat nebude. Dnes bych vás proto ráda požádala o pomoc při zúžení záběru. Ráda bych, aby tato zpráva byla akční aby se soustředovala na hlavní problémy, které zmínily zainteresované strany. Aby to bylo konkrétní, abychom měli konkrétní příklady a třeba i konkrétní příklady, protože je to vlastně poprvé, co se parlament zabývá takto komplexně odvětvím malou obchodu. Jedná se nám o vytváření pracovních míst, v této oblasti a proto je tato zpráva pro mě důležitá. Minulý týden ve Štrasburku se setkali stínoví zpravodajové a já jim děkuji za jejich konstruktivní připomínky. Zároveň jsem také začala tuto zprávu konzultovat s hlavními aktéry, kteří vyjádřili zájem o širší konzultaci. A z toho důvodu jsem také požádala o více času na tuto zprávu. Prioritní oblasti. Tady poprosím o pomoc. Ze všech eh, připomínkových řízení vyplynulo následující. Lepší přístup k produktům a obchodům pro spotřebitele. Právo na usazení a přístup na trh. Možná vám to přijde zvláštní, ale stále ještě na národní úrovni existují určitá omezení volného pohybu zboží. Možná vám to připade zvláštní, ale je to tak. Třeba když eh, eh, sír z eh, Nizozemska je vydáván, je prodáván ve Francii, tak musí být třeba přebalen, nebo do jiných zemí je tam potřeba dát jiná prohlášení. Já si myslím, že nechceme nosit dříví do lesa, ale že je potřeba identifikovat příklady osvědčené praxe a sdělovat si je. Je také potřeba více tlačit na provádění stávající právní úpravy v oblasti vnitřního trhu. Je potřeba tlačit na příslušné odvětví, aby oni zase tlačili na členské státy a nejenom si stěžovali u nás. Další otázka. Určitá omezení sortimentu a zvyšování ceny ze strany velkých značek, které tlačí na maloobchodní síť této oblasti. Otázka efektivity, odpadového hospodářství, šetření energií, dopadu obalů na životní prostředí. Tam si myslím, že by bylo dobré se zabývat vzájemným uznáváním standardů pro testy. Některé tyto firmy mají obrovský výzkumno-vývojový potenciál, který by se dal využít ku prospěchu všech. My se soustředíme na to, čeho je možné dosáhnout na úrovni společenství. Nebudeme se bavit o věcech, které se rozhodují na místní úrovni a chceme také doplnit stávající úpravu. Máme právní úpravu k ochraně spotřebitelů, která se nyní přijímá. Nám nejde jenom o to, navrhovat legislativu či regulační opatření, ale třeba navrhnout, aby se nepřijímala. A tady se dostávám k té nejcitlivější otázce, kterou zmiňují všichni, a to nekalé obchodní praktiky. Malé firmy si ani netroufnou k nám přijít a říci, že mají problémy, protože se bojí, že přijdou o práci. Nám jde o to opravdu se podívat pod, eh, do každého kouta, zvyšovat povědomí a předložit veřejnosti k diskusi otázky, o kterých se nehovoří, protože se lidé bojí je nadnést. A tady poprosím o pomoc. Já se domnívám, že potřebujeme navázat partnerství a dialog s tímto odvětví, že jenom nechceme na někoho poukazovat a obvinovat ho a že by bylo dobré odstoupit od ideologické disputace, která často k ničemu nevede. My jsme apelovali na toto odvětví, aby se samoregulovalo dobrovolně. A nakonec z mého pohledu, s tím, že nechci předjímat diskusy, by cílem této zprávy mělo být ukázat, do jaké míry je ochoten s námi tento průmysl spolupracovat, být odpovědný a přijímat dobrovolná opatření. A na základě toho se potom rozhodneme, kolik povinných pravidel bude třeba přijmout, nebo jestli budeme věřit tomu, že se to dá vyřešit dialogem. Nyní k harmonogramu. Požádala jsem sekretariát o více času. Protože Chceme-li mít dobrý výsledek, je potřeba všechny zainteresované do toho zapojit, je potřeba, aby se účastnili organizace spotřebitelů, velké firmy, malé firmy a pochopitelně stínoví zpravodajové a zpravodajky. 30. listopadu komise spustí své vlastní připomínkové řízení. Ne, pardon, 27. října. Tedy vlastní, vlastní připomínkové řízení komise se zainteresovanými stranami, které bude otevřené pro vás, pro všechny. S tím, že 30. listopadu my, jako IMKO, zorganizujeme seminář, kde budeme mít odborníky a zainteresované strany. Stále ještě uvažujeme nad tím, jak by to mělo vypadat. Kromě toho také chci mít nějakou akci ve Švédsku, kde vás všechny vítám, protože nebo kde vás všechny ráda uvítám, protože půjde o evropskou akci. <clears throat> se sekretariátem jsem se dohodla, že zprávu předložím v březnu. Na konci března bychom měli termín pro pozměňovací návrhy a potom v polovině dubna by se hlasovalo v IMKU. Tolik tedy k výsledku diskuse se stínovými zpravdaji, ale poprosím vás o návrhy jak obsahu, tak harmonogramu, tak postupu. Pokud je o časový harmonogram, tak mám postřeh od pana Harbera, který mě požádal, abych na to poukázala. A sice, že tento harmonogram je velice velkorysý, je příliš dlouhodobý a mohli bychom se dostat do problému s našimi ostatními úkoly, například s balíčkem pro vnitřní trh. A proto si tedy musíme promyslet, zda bychom ten časový plán nemohli trochu zkrátit. Nicméně chápu, že potřebujeme další čas na diskuze, ale jako předseda, nesedím trochu na dvou židlích, tak eh, může dojít k problémům právě v souvislosti s našimi ostatními úkoly. úkoly. O tom ale musíme ještě diskutovat. Nyní paní Gepard, eh, která zastupuje pana Pancieriho. Děkuji. Děkuji paní Koraco za velmi dobrou prezentaci. Pan Panseri mě informoval o setkání stínových zpravodajů jako o velmi pozitivním setkání a chtěla bych jeho jménem také poděkovat za to, že to bylo konstruktivní. Pokud je o harmonogram, Tak ehm, komentář pana Malcolma Harbra, ten s ním, s ním souhlasím. My jakožto koordinátoři pro IMCO jsme se rozhodli, že v případě vnitřního trhu a balíčku ehm, chceme předložit tři zprávy, které budou paralelní a e, neměly by být rozděleny. Ale k tomu potřebujeme samozřejmě prostor, aby tyto zprávy mohly být eh, včas dokončeny. A proto bychom měli skutečně se zamyslet ještě jednou nad časovým eh, plánem. Nad tím, co bychom mohli v této souvislosti udělat, tak abychom obě věci stihli, abychom stihli vše, na čem jsme se dohodli. K obsahu. V podstatě ve všech eh, bodech s vámi souhlasím. Vy jste velice dobře poukázala na problémy, kterými trpí právě malé a střední podniky v této oblasti. A um, měli bychom dbát eh, zejména na to, aby malé podniky měly skutečně šanci přežít a žít, fungovat ve světě, ve kterém žijeme my dnes. To je velká žádost. Nejenom protože se domníváme, že to obchody jsou důležité sami o sobě, ale protože um, jsou velmi důležité také pro spotřebitele. A my musíme zajistit, aby tyto služby, no, nákupní služby, byly co nejblíže spotřebitelům. Ale e, aby nedošlo k tomu, že budou e, velké podniky, které vstoupí na trh a e, aby nevzali kupní sílu a kupní kapacitu těm malým obchodům. A samozřejmě je zde otázka také urbanizace, kterou, která hraje velkou roli a pravidla, která jsou vytvářena, abychom zajistili, že nedojde k nekalé konkurenci mezi malými a velkými podniky, nespravedlivé hospodářské soutěži. A musíme tedy zajistit příležitosti pro malé podniky. Potom je zde další otázka, na kterou jste poukázala, a jedná se o přístup na trh. Skutečně je tomu tak, že se tím musíme zabývat. A je, tak, jak jsme to řešili u směrnici eh, o službách, kde bylo zapotřebí screeningu, tak eh, potřebujeme i zde určitý screening, abychom viděli, jaká pravidla existují. Určitě jsou rozumná pravidla, ale vy jste uvedla také příklady, kdy se skutečně ptáme, co, jak, ty, jak toto pravidla souvisí s kvalitou a vůbec nesouvisí se samotným obchodem, ale v podstatě se jedná o protekcionistická opatření a proti tomu musíme zakročit. My chceme eh, mít vnitřní trh. A proto je velmi důležité, abychom se touto otázkou zabývali. Eh, pro sociální demokraty je otevření trhu neznamená deregulaci, deregulaci, ale znamená to rozumnou regulaci. To chci eh, znovu zdůraznit, aby to bylo jasné. Nechtěli bychom to zaměňovat. Eh, dále v této souvislosti musíme ještě eh, myslet na to, že malou obchod má eh, význam, eh, velký význam také v malých obcích, v obcích, kde je málo obyvatel. Má to velký význam pro starší lidi nebo pro lidi, kteří nejsou tak mobilní. A to přesto, že nákupy na internetu již fungují, tak to není řešení pro všechny. A když si například vzpomenu na to, že u starších lidí, zejména starších žen, které žijí sami, takže to velice ovlivňuje kvalitu jejich života to, aby eh, měli možnost nakupovat nejenom přes počítač, ale také, aby eh, byli v kontaktu s lidmi, aby vyšli z domu, když jdou nakupovat, potkali někoho. A i to je tedy prvek, na který bychom měli v této souvislosti myslet a měli bychom ho prodiskutovat. A proto musíme také zcela konkrétně si zvážit, jak můžeme pomoci. Jak můžeme pomoci těmto podnikům. Teď nevím, kdo pan Zery, ano, pan Zery o tom hovořil. Pan Zery navrhuje, abychom zvážili, zda eh, můžeme do toho začlenit také fiskální prvky, fiskální nástroje. Podle mne je to určitě otázka k diskuzi a k prověření, aby podniky byly konkurenceschopné. A chci dodat ještě jeden další komentář který je podle mne osobně důležitý, zejména ve velkých městech, a to je transparentnost nájmů. Nájmů, které platí podniky. Velice často slyšíme, že e, obchody platí obrovské nájemné, obrovský nájem, což právě pro ty malé obchody může být e, problematické, že nejsou schopni uhradit nájem. Víte tedy, že na tom, co jsem právě řekla, abych to schrnula, že eh, je zde silný prvek který musíme zohlednit. Musíme mít péči o malé podniky a služby a nabídku a je to eh, v obecném zájmu. A domnívám se, že paní Koraca eh, jsme na správné cestě. Děkuji paní Gepard Pan Likegaard je dalším řečníkem a já bych chtěla poukázat na to, eh, že eh, je zde dánská televize. Nemyslím si, že by to vadilo. Prosím, máte slovo. I hope not. Thank you very much. I continue. Já budu hovořit anglicky. Pardon, eh, dánsky. Já se omlouvám za to, že jsem přišel eh, trošku později, takže jsem eh, vlastně nebyl tady na první polovinu eh, toho, co říkala paní zpravodajka. Pokud tedy budu něco opakovat, tak se za to omlouvám. Jak již bylo zdůrazněno na našem prvním zasedání, ten dokument, který nám dala komise k dispozici, nám vlastně nedává žádné priority, nebo neuvádí žádné priority. Takže já si myslím, že je velice důležité, abychom nejprve se dohodli na tom, eh, jaké budou naše priority eh, při eh, diskutování těch jednotlivých témat, která souvisejí s touto zprávou. Myslím si, že bychom se měli omezit hlavně na ty oblasti, které souvisejí s mandátem našeho výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů myslím si, že bychom neměli tento rámec pře, pokračovat. Eh, eh, jde o to, abychom eh, nějakým způsobem zohlednili vztahy mezi malou obchodem a velkou obchodem, ale je potřeba, abychom nejprve vycházeli z analýz ještě předtím, než budeme schvázovat, uvažovat o nějakých pravidlech. Myslím si, že hovoříme-li o smluvních otázkách mezi jednotlivými podniky, to je otázka, která by mohla vést k problémům v tom distribučním řetězci. Druhá otázka jsou překážky pro dobře eh, fungující vnitřní trh a to se eh, týká hlavně eh, malou obchodu. Tady mám na mysli to, čemu říkáme územní omezení. I na to je potřeba, abychom se zaměřili. Dále bychom se měli podívat na rozdíly v cenách mezi jednotlivými členskými státy, protože to eh, může souviset například s daňovými otázkami, eh, ať už je to tedy eh, přímá daň a nebo DPH. Dále bychom se měli také podívat na otázku podnětu v oblasti obchodování, měli bychom se soustředit také na některé skupiny, na skupiny například starších občanů, kteří využívají právě nejrůznějších těchto obchůdků. Kromě toho bychom se ale měli zaměřit i na to v kontextu eh, z nového, nového spuštění jednotného trhu. Myslím si, že bychom měli podporovat elektronické obchodování. Kromě toho bychom se měli zaměřit také na otázku hospodářské soutěže. Existuje stále eh, více toho, čemu se říká private label, to znamená těch výrobků, které vyrábí daný řetězec nebo které se vyrábí pro tento řetězec a pak nezbývá dost prostoru na regálech pro produkty jiných dodavatelů ty velké řetězce vlastně tímto způsobem snižují eh, konkurenci nebo omezují konkurenci a to je věc, na kterou je také potřeba se zaměřit. Um, uh, protože eh, sice jsou to otázky, které by se měly eh, promítnout uh, do těch vnitrostátních úprav. Uh, Další otázka souvisí s výběrem priorit, jak jsem již řekl. To jsou tedy ty body, které jsem chtěl zmínit a velice se těším na spolupráci se s paní zpravodajkou i dalšími. Děkuji. Teď Eh, opět budu hovořit eh, jako eh, stínová zpravodajka za skupinu zelených. I já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. Myslím si, že naše setkání ve Štrasburku bylo mimořádně užitečné. Já bych se ráda zaměřila na to, čemu říkáme nekala, nekalé obchodní praktiky. Nemám tím nutně na mysli pravidla vztahu mezi eh, jednotlivými podniky, ale myslím si, že jestliže hovoříme o té nekalé konkurenci, tak možná bychom si měli položit otázku, jestli se to týká právě také těch vztahů mezi jednotlivými podniky. Pro to eh, je celá řada důvodů. Komise v minulosti se tomu nevěnovala eh, dostatečně a já si myslím, že jedním z našich cílů by mělo být to, že bychom se měli zaměřit na oblasti, kde stále ještě problémy existují. A myslím, že takových oblastí je hodně. E, co se týče inovativního sektoru, tak tady můžeme mít problém s tím, jestli vůbec ty malé podniky jsou schopné konkurovat na základě toho, že mají menší kapacitu než ty velké. Co se týče těch nekalých eh, praktik, eh, tak tam je potřeba se zaměřit na to, jestli vůbec se chceme těmto jednotlivým otázkám věnovat. Teď jsem zase paní předsedkyně. Eh, pan Diomi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pan Triante Fidelis tady bohužel dnes nemůže být, ale já bych si býval stejně eh, řekl o možnost té eh, promluvy k této zprávě. Chtěl bych poděkovat eh, nejprve komisi za tuto zprávu. Já jsem ostatně napsal dopis komisaři Barnierovi, kdy jsem řekl, že je skvělé, že máme možnost o této zprávě hovořit. V tom dopise jsem navíc se zmínil o tom, o čem hovořila kolegyně Gepartova. Eh, v té zprávě komise se hovoří také o sociální funkci eh, obchodu. To je věc velice důležitá a pro nás je to také velice významná hodnota. Co, jestliže se podíváme na eh, tu situaci, jaká existuje na trhu, pak vidíme, že na jedné straně Eh, jsou věci, které třeba eh, vlády nepodporují. Mám tím na mysli například to, že obchody se stěhují na kraj měst a v malých vesnicích v současné době je velice málo těch eh, původních malých obchůdků. To souvisí s určitými sociálními hodnotami, ale souvisí to také s otázkou bezpečnosti. A myslím si, že právě tato otázka bezpečnosti v tomto kontextu je také velice důležitá a je to věc, kterou bychom měli mít na paměti což trošku souvisí s tím, o čem hovořili již předřečníci. Já si myslím, že něco na tom je, když existuje určitý malý obchůdek někde ve vesnici a my bychom tyto věci měli podpořit. V současné době to vypadá tak, že člověk eh, vlastně nemá jinou možnost, než eh, se podívat na celou tu věc jako na řetězec jednotlivých eh, kroků. A velice často to znamená, že eh, lidé jedou autem někam do velkého supermarketu, eh, už to není dobré pro ochranu životního prostředí, ale ten důvod, proč tam jedou, je ten, že ten místní obchod má daleko vyšší ceny. A to si myslím, že je věc velice důležitá. Souvisí to ostatně se situací také těch samostatně vydělečných osob, které často pracují v těchto malých obchodech. Ehm, co se týče té nekalé hospodářské soutěže a toho, jestli by se to mělo týkat i těch vztahů mezi jednotlivými podniky, tak to je další otázka. Eh, my nejsme pro nějakou eh, velkou státní podporu, ale já si myslím, že přece jenom určitá intervence v této oblasti by se měla realizovat, tak aby právě tyto malé obchody ve vesnicích a na, v malých obcích eh, zůstat. Ať už je to formou například nějakých výhodných úvěrů nebo formou jiné podpory. Já jsem se s tím obrátil na komisi, komise reagoval poměrně pozitivně. Jestli bychom k tomu měli mít nějakou akční plán, který by se zaměřil právě na to, jak bychom mohli pomoct těmto malým obchodům. To je potom otázka formy. Komise mě ujistila, že sleduje tu diskusi, která probíhá na půdě tohoto výboru. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem eh, dát určitý speciální status těchto malých obchodů, takže by to bylo k jejich posení, tak myslím, že by to byl nápad velice dobrý. Euh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně jsme hovořili o alkoholu a tady mám pocit, že je to velmi podobné téma. Abychom se nedostali do pasti alkoholika, který večer hledá klíče. Abychom my potom nemuseli takhle někde eh, podvečer hledat daleko obchod. Z této diskuse jasně vyplývá, že bychom rádi rozšířili rozsah působnosti. Na jednu stranu potřebujeme priority a na druhou stranu bychom se neměli nechat zotročit nějakým har- harmonogramem. Neměli bychom se pouze soustředovat na nějaké jednotlivosti. Když se podíváme na scoreboard trhu, tak vidíme, že by budoucí kroky ke zvyšování kvality vnitřního trhu měly vycházet především ze zájmu spotřebitelů. Diskuse, které zatím probíhaly, se týkaly konkurenceschopnosti a malých obchodů, což bylo důležité, ale mám pocit, že, ta, že ty stávající dokumenty je příliš nezdůrazňují. Spotřebitel například neví, že řetězce často patří do stejné skupiny a že si vůbec nekonkurují, byť by spotřebitel předpokládal, že konkurují. A to si myslím, že je opravdu trochu zvrácené na našem trhu, protože můžeme mít třeba supermarkety, které jsou sobě velmi blízko a vypadá to, že jsou konkurenti, ale přitom nakupují od stejných odběratelů a patří do stejné skupiny. Takže to je věc, na kterou je potřeba si dát pozor. Ochrana malých maloobchodníků, malých obchodů je důležitá. Já jsem rád, že to tady zaznělo. Ale na druhou stranu, takováto ochrana jde často proti pravidlům ochrany hospodářské soutěže. Přesto si myslím, že je možné pracovat na této problematice z obou těchto pohledů. Skutečně se domnívám, že je potřeba odhlédnout od těch otázek balení síl ke kterým jsme tady odkázali. Pakliže spotřebitel nemá dostatek jasných informací, tak se nemůže rozhodovat. Podívejme se třeba na mobilní telefony nebo na bankovní služby. To jsou odvětví, ve kterých spotřebitelé nejsou spokojeni především se systémem cen. A není náhodou, že tyto oblasti jsou problematické. Především, co se týče přeshraničních transakcí bankovnictví. Čili vysvětlení mechanismu cenotvorby by mělo jít ruku v ruce se lepším fungováním ekonomiky vnitřního trhu. To jsou propojené věci. Pakliže v jednom členském státě není situace jasná, je zamlžená, tak to znamená, že celý, celé obchodování na vnitřním trhu bude zamlžené. Takže to chci říci zpravodaji s novým zpravodajům. Pakliže chceme situaci zlepšit, tak je potřeba věnovat prostředky sledování všech trhů a neříkat, že na to nemáme peníze. Je potřeba, abychom si věnovali všem trhům a nejenom se soustředovali eh, na jeden trh jeden rok a potom se přesunuli na jiný. U všech těchto trhů by bylo dobré se soustředit vždycky na jednu věc. Já si uvědomuji, že nemůžeme každý rok všechno probírat podrobně u všech těchto trhů. To by totiž nešlo. Ale bylo by dobré, abychom se strategicky rozhodovali a vybírali si každý rok klíčové údaje. To si myslím, že by bylo lepší, než nesledovat tyto trhy každý rok. Já jsem konec konců zmiňoval mobilní telefony, ale klidně jsem mohl zmínit jiné trhy. Nejenom tedy mobilní telefony a bankovní služby. Někdy je těžké získat aktuální informace a rád slyším, že Eurostat eh, pracuje se statistickými úřady členských států na zrychlení přístupu. Na začátek bychom mohli tedy říci, že každý rok se nebudeme zabývat všemi trhy. Ne, naopak, že kdybychom to řekli, takže bychom všechno nepokryli. Takže je lepší všech 50 trhů pokrýt, ale pouze z pohledu hlavních údajů. Ty postřehy jsou správné a my si je budeme muset také e, zapamatovat vzít v úhu, ale eh, zpráva z vlastního podnětu se týká eh, sdělení komise. A my uslyšíme ještě postoj komise. Ale samozřejmě váš postřeh, že bychom každý rok to neměli znovu dělat, to je eh, velice důležitý postřeh a je cenný. Další řečníkem je Madame Daniel. Daniel. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně. Především bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. Mám jednu připomínku, která by mohla propojit tyto dvě diskuse. My jsme hovořili a, o zlepšování zdraví a mám pocit, že v Evropě existuje určitá nerovnováha, co se týče lékáren v jednotlivých státech. Já mám pocit, že každý občan by měl mít rovný přístup nejenom ke zdravotnictví jako takovému, ale také k lékům. Proto je důležité, abychom hovořili o maloobchodních odvětvích. Pro Evr- Evropská komise, Evropa a členské státy musí zajistit, aby v Evropské unii docházelo k jakési rovnoměrné síti lékáren, tak aby nebyly jenom ve městech, kde víme, že už jich tak máme až příliš, zatímco nám potom chybí na venkově. My víme, že někdy je to otázka hospodářské soutěže, ale zároveň je potřeba zajistit bezpečnost pacientů. Pokud v některých oblastech chybí lékárny, tak je to problém. dochází k tomu, že se prodávají léky v potravinách a prodávají lidi, kteří nejsou k tomu dostatečně vyškoleni a vzděláni. A to je důležitá věc, která by se mohla objevit ve zprávě. Pan Šváb nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Je to téma samozřejmě, které přináší eh, rozdílná eh, mínění. Měli jsme i písemné prohlášení, které ukázalo, že velké značky zneužívají své postavení na trhu. A bylo by záhodno, kdybychom skutečně došli k jasné pozici a samozřejmě někdy máme Někdo, někdy to hovoří pro a někdy jsou argumenty proti. A já bych byla rád, kdybychom skutečně zaujali solidní pozici, pevné postavení. A pokud jde o časový plán, tak e, mám trochu pochybnosti, a do konce roku už vůbec na to nemáme prostor. A v tomto smyslu ten prostor na aktivity e, výboru, není, nemáme již to čas na to, abychom na tom pracovali. Ale jsem si jistý, že stínoví spravodlivé spolu s paní Koracou Bild najdou řešení a navrhnou ho. Za druhé, e, mám úvahu, která se týká také jiných, tém, jiných témat, o kterých nyní diskutujeme. Jedná se to telefonních systémů, Eh, eh, obchodních rejstříků, dále B2B, eh, úprava B2B u nekalých obchodních postupů. To by mohla být alternativa. A dále jsou zde ještě různé konkrétní případy, které by se tím vyřešily. A třetí bod, ten se týká obchodu. A z mého pohledu Samozřejmě klademe ale obchod eh, důraz na to, že se jedná o běžný trh s různými hráči. Jsou tam eh, malí, střední a velcí hráči. A někteří ti malí hráči nejsou vůbec tak malí, zejména v německ- na německém trhu. Tolik malých hráčů tam vlastně není. Jsou tam jenom někteří, kteří chtějí vypadat jako malí, ale není tomu tak, ale je to je v pořádku. Já nicméně mám určitý problém, a sice trh je pro některé občany příliš daleko, ty obchody jsou daleko a to, aby, bylo blízko, aby obchody byly blízko občanům, to je zcela zásadní, zejména při nákupu potravin. Není to otázka pouze trhu, ale otázka také public policy, to znamená eh, veřejného pořádku. Existují tedy politické rámcové podmínky, které je nutné drž- dodržet. A my si musíme položit otázku, zda například eh, nákup za výrobní ceny může být něčím, co dlouhodobě akceptujeme. A jsou zde ještě citlivé otázky a tak se tedy těším na to, až se skutečně podíváme na to téma v celé jeho šíři. A dověřuji stínovým zpravodajům a zpravodajce, že nám přinesou dobrý návrh, že přijdou s dobrým návrhem. Děkuji, nyní předávám slovo komisi. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. S velkým zájmem jsme si vyslechli tuto diskusi a budeme se těšit na další rozpravu o této zprávě. Zítra u nás bude konference na základě této zprávy o hodnocení maloobchodního odvětví. Budeme tam mít zastoupeno zhruba 200 zainteresovaných stran a doufáme, že výsledky vyzhodnotíte v tomto výboru. Budeme s vámi na tom spolupracovat. Další věc. Upřímně řečeno, paní předsedkyně, stále nevím, co bude v aktu o jednotném trhu v této oblasti. My minimálně se vyjádříme v tom smyslu, že se tím dále budeme aktivně zabývat ale i tento dokument bude zítra přijat a v tuto chvíli o tom nemůžu víc říct. Děkuji, a předávám slovo ještě paní zpravodajce. Uh, Děkuji. Velmi si vážím všech připomínek. Budu se těšit na zítřejší konzultaci komise, ze které doufám zejde řada konkrétních nápadů. Mnohokrát děkuji paní Gebhardt, myslím, že se zhodneme do značné míry. To tež platí pro pana Konceryho. Měli bychom se soustředit na otázky, kde na úrovni evropského společenství můžeme přidat nějakou hodnotu. Třeba co se týče nájmu, tak já neříkám, že by to nebyl problém, ale nevím, jestli z evropské a, úrovně, z Evropského parlamentu s tím co uděláme. Totež se týká fiskální oblasti. Možná budeme mít čas na to, abychom si pořádně vysvětlili, o co vám v této oblasti jde. Co se pana Lokarda týče, tak zase děkuji za připomínky. Pochopitelně musíme stanovit prioritní oblasti. A já bych ráda opustila tuto schůzi vědouc, že jsme se dohodli na tom, jak široce bude ta zpráva zakrojena a do jaké míry podrobnosti budeme zacházet. Mělo by to být vždy v souvislosti s mandátem IMCO. Co se týče hodnocení dopadu, prosím konkretizujte, v jakých oblastech máte o tento nástroj zájem. Teď, co se týče elektronického obchodování, to je další důležitá oblast, která má rozvojový potenciál na vnitřním trhu, ale na druhou stranu jsme zrovna odhlasovali zprávu Aries a nemyslím, že bychom měli znova o tomto hovořit. Spíše možná odkázat k té oblasti a neřešit ji znova, protože je konec konců také ve směrnici o spotřebitelích. Omezování hospodářské soutěže, o tom hovořil i Malcolm Harbour a určitě si toho musíme povšimnout. Je to také propojeno s velkou fragmentací trhu a rozdílem cenové hladiny. Co se týče soukromých značek, těchto E, řetězců, tak někteří si myslí, že to pomáhá, jiní si myslí, že to škodí hospodářské soutěži. Je to tedy diskuse, která by měla dále probíhat. Paní Rule, když hovořím o nekalých a praktikách, tak hovořím o vztazích mezi podniky. A doufám, že to z toho bylo jasné. Protože už máme směrnici z roku 2008 či 2006 týkající se nekalých obchodních praktik, mezi podniky a spotřebiteli. Je to kontroverzní a citlivá otázka, o které jste hovořili všichni. Dominantní postavení na trhu, eh, neférové smlouvy, přístup k malým, podniku, eh, malým obchodům, přístup eh, starších obyvatel k obchodům v místě bydliště, tak aby nemuseli do obchodu jezdit autem. Já nevím, jestli tady zrovna můžeme vstupovat do místních pravidel pro usazování podniků, ale říkala jsem, že usazování podniků a přístup na trh jsou oblasti, které budeme sledovat. Paní Dejon a sociálním funkci obchodu. O tom hovořila i paní Gebhardt, že když lidé nakupují, chtějí být v kontaktu s jinými lidskými bytostmi, ale zase nevím, kolik tady učiníme z úrovně společenství, pakliže nebudeme pracovat na oblasti přístupu na trh a svobody usazování. Teď, co se týče harmonogramu, já jsem o tom hovořila se sekretariátem. Zainteresované strany mě požádali o širší konzultaci. Já, jako vy všichni, chci odvést profesionální práci, tak aby ta zpráva byla věrohodná a zároveň abych měla čas si vaše pozměňovací návrhy. S přijetím zprávy pana Živána o reklamě by neměl být problém s těmi třemi časovými sloty, které máme k dispozici. Takže toto zpráva by klidně mohla být později ale budeme se tím ještě zabývat. Ráda bych opravdu měla k dispozici ten čas, který mám, to znamená, že by to bylo aktuálně někdy v březnu. Teď, co se týče dalších otázek obsahu, panu Rošforovi chci říci, že já jsem chtěla navrhnout změnu názvu této zprávy, protože se to netýká hodnotící tabulky, netýká se to monitoringu. Komise učinila určitou v uvozovkách inventuru. A my chceme teď najít problémy, identifikovat problémy a najít na ně řešení. Nejedná se už jenom o analýzu. Chceme nabízet řešení. Monitorování si myslím, že nezní dostatečně proaktivně. Minimálně mě to slovo v názvu nevyhovuje. Třeba znovu nastartování vnitřního trhu v oblasti malou obchodu nebo revitalizace nebo něco takového. Navíc eh, to i zapadá do kontextu Single Market Act, protože malou obchod je důležitou součástí vnitřního trhu, takže není to pouze jakási monitorovací zpráva. Z mého pohledu by se tato zpráva měla soustředovat na řešení. Takže děkuji a poprosím o další pozná připomínky. Um, ich gebe Ihnen já vám dávám za pravdu, že musíme ještě jednou zvážit časový harmonogram a vidím, že potřebujeme více času na tuto oblast. Uvědomuji si také, že akt o jednotném trhu ještě není hotov a čekáme tedy na to, na to až ho budeme mít k dispozici a budeme ještě jednou diskutovat o časovém harmonogramu. Ehm, dostali jsme telefonický postřeh od jedno kolegy a určitě zprostředkuji e, názory všech kolegů a myslím, že dosáhneme dobrého kompromisu. Ještě velice naléhavě, naléhavě bych chtěla poprosit o další věci. Odpoledne máme důležitou schůzi a budeme zde mít eh, poslance národních parlamentů eh, ze 13 zemí, z 11 členských států, dvou států EFTA, eh, Švýcarsko a Norsko, 18 úředníků z 13 členských států, a celkem zde máme 41 zástupců národních parlamentů. Pokud by zde byli pouze čtyři poslanci z Evropského parlamentu, tak by to bylo trošku, um, trochu ostuda. A proto bych vás chtěla poprosit, aby jste dnes odpoledne přišli. Já sama se bohužel musím omluvit, minimálně na začátek, protože belgické předsednictví zrovna dnes Eh, má zasedání eh, pro public procurement a já tam musím tedy být přítomná, ale přijdu co nejdříve a budu se účastnit odpolední schůze. Ještě jednou tedy prosím všechny, aby eh, odpoledne přišli, abychom zde neměli prázdný sál. Dneska se nám podařilo skončit trochu dříve a ještě jednou tedy apeluji na odpolední účast. Děkuji. A do příští schůze, jsem téměř zapomněla, omlouvám se, je 8. listopadu schůze výboru IMKO. Budeme také hlasovat o zprávě pana Žuvé, to je velmi důležité, nezapomeňte tedy přijít. Dostanete ještě jednou moji pozvánku a znovu to tedy připomínám, je to pondělí 8. listopade, listopadu příští schůze IMKO. Tímto ukončí schůzi.